která se týká přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivého a rovnoceného rozdělování přínosů, které pramení z jejich využívání. A slovo má paní Belie na čtyři minuty, jakožto zpravodajka představí nám svůj dokument. A na závěr máte dvě minuty, paní zpravodajko, abyste diskuzi Eh, mohla uzavřít. Pokud využijete méně času na úvod, můžete prodloužit své vystoupení. Na závěr máte slovo, prosím. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři, vážené kolegyně, vážení kolegové, v roce 2010 se konala mezinárodní jednání a EU a mezinárodní společenství eh, šlo tím směrem, že také byl schválen Nagojský protokol pro rovnoprávné rozdělení zdrojů. Zítřejší zpráva se týká spravedlivého a rovnoceného rozdělování produktů Nagojského protokolu. A nyní dochází k dynamice v oblasti biodiverzity. Milá Santrin, říká pan předseda. Pan předseda, já jsem dostal vzkaz od tlumočníků, že hovoříte příliš rychle, paní poslankyně, takže vás poprosím, abyste zpomalila, protože je nás tady stejně eh, málo, takže si eh, myslím, eh, že nám to umožní dokončit váš projev i pomalejším tempem. No tak dobrá, děkuji, říká zpravodajka. Zítřejší zpráva, která má být odhlasována, se týká implementace Nagojského protokolu. Tak aby tento protokol a toto nařízení mohlo být schváleno do roku 2014. Ten, toto nařízení stanovuje rámec pro dodržování biologické rozmanitosti. To je naše přirozené dědictví a tím, že dochází ke ztrátě biodiverzity, tak můžeme říci, že je ohrožena třetina biotopu a také mnoha živočichů. Je to krize naší společnosti, poškozuje to hodně živočichů, má to také dopady na přírodu i na lidi. Je to velice důležitá politická zpráva, neboť tak má být zřízen systém pro trvale udržitelný systém na jihu i na severu naší planety a my chceme, aby ekonomická a politická krize byly transparentnější. Je to také důležité nařízení pro Evropu, protože u mezinárodních jednání o biodiverzitě se Evropa, Evropa sehrávala hlavní roli a také sehrávala hlavní roli při schvalování Nagojského protokolu. Hlasování zítra je důležité také pro roli EU v rámci mezinárodních jednání. Zítra bude záležet na tom, jakou roli může sehrávat EU v mezinárodním rámci také půjde o strukturu našeho ekonomického spravedlivého modelu. U biologické rozmanitosti jde o hodně a také celá řada vědeckých sektorů jsou závislé na těchto sektorech. My potřebujeme jasná pravidla pro všechny u evropské uživatele, tak abychom podpořili inovaci, a také dodržovali lidská práva, je, jsou to také opatření budující důvěru vůči našim partnerům. A my jsme v posledních letech opravdu vytvořili velice velkou důvěryhodnost. My si nyní nedovedeme představit, že by EU nebyla přítomna při těchto environmentálních jednání. To se týká také Nagojského protokolu a biodiversity. Byli jsme vyzváni, abychom tento proces urychlili ale ratifikace Nagojského protokolu nebude stačit, jestliže nebudeme mít evropskou úpravu, která bude respektovat tyto cíle. Ve výboru pro životní prostředí jsme se tímto tématem intenzivně zabývali, také děkuji stínovým zpravodajům za dobrou práci. A vypracovali jsme skvělou pozici a snažíme se taky posílit roli Evropského parlamentu ve vztahu k návrhu komise. Stojí za to tuto zprávu obhajovat. Zde vzniká nový mechanismus který se má postarat o to, aby se nevyužívaly v EU žádné nezákonné produkty. My chceme také Evropský fond pro biodiverzitu, chceme také silnou legislativu, tak aby nedocházelo ke drancování těchto zdrojů a biopiráctví. Já doufám, že se všichni zhodní, eh, zhostíme své zodpovědnosti a žádám vás, kolegové, abyste schválili tuto zprávu, abychom mohli zahájit proces ratifikace. Děkuji. Slovo má pan komisař Potočník, představí nám postoj Evropské komise. Thank you. Honorable Chairman. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci. Nejdříve bych chtěl poděkovat zpravodajce zpravodajce paní Belie za dobře odvednou práci k tomuto důležitému návrhu. Zároveň děkuji stínovým zpravodajům a e, zpravodajům v předružených výborech. Jsem děčný za to, že Evropský parlament a mnoho e, jeho poslanců věnovali e, tolik času tomuto návrhu. Jsem si vědom toho, že vaše vnitřní diskuse k tomuto tématu eh, nebyly až tak jednoduché. Není to překvapivé. Vzhledem k tomu, že tato otázka přístupu ke genetickým zdrojům a rovného sdílení eh, přínosů eh, není lehkou otázkou. Na druhé straně se to týká biodiverzity a našeho Eh, respektu vůči jiným zemím, stejně tak jako respektu vůči eh, místním obyvatelům, kteří mají často vzácné znalosti týkající se genetických zdrojů. Eh, zároveň zde ale existují také dopady na ekonomické hodnoty a na evropské zájmy. A jde například o dobré prostředí pro inovace, o ochranu podniků a tak dále v jednání Nagojského protokolu trvalo dlouho a představuje určitou rovnováhu mezi nejrůznějšími zájmy. Vím to z první ruky, protože jsem tam přímo byl, stejně tak jako celá řada z vás. Samozřejmě nyní už se nevyjednává, musíme pouze naplnit to, co bylo vyjednáno. Jsem přesvědčen o tom, že zpráva, která vám byla předložena a o které budete zítra hlasovat, bude pevným základem pro vyjednávání eh, mezi evropskými institucemi k tomuto tématu. Ačkoliv, a to musím říct jasně, eh, tato zpráva není pro komisi v některých částech příjemná. Úspěch eh, této legislativy před volbami do Evropského parlamentu e, závisí na tom, zda paní Belie dostane odpovídající mandát, tak aby trialog mohl začít co nejdříve. E, už nyní je málo času. E, do příštího července by Nagojský protokol měl být ratifikován a ratifikace samotná je velice zlouhavý proces. Z tohoto důvodu už nemůžeme dále odkládat jednání. Potřebujeme každý z následujících týdnů a měsíců na to, abychom pracovali na dohodě mezi všemi institucemi a na to, abychom dokončili text nařízení. Pokud členské státy Evropská unie nebudou schopni ratifikovat protokol včas, nebudeme moci být u vyjednávajícího stolu eh, jako odpovídající strana, až se bude vyjednávat eh, v říjnu 2014. Budeme pak jenom pozorovatelé a nebudeme mít eh, možnost hlasovat. To by mělo velice vážné dopady na náš, naši možnost ovlivňovat implementaci Nagojského protokolu, nemoci jednat, a, účastnit se aktivně důležitých rozhodnutí by eh, vážně ohrozilo zájmy Evropské unie, včetně zájmů eh, evropských společností využívat eh, zahraničních genetických zdrojů. To by zabránilo inovacím. Celá řada zemí by pak mohla zastavit poskytování genetických zdrojů evropským společnostem a výzkumným ústavům. Schválení odpovídajících, eh, odpovídající legislativy včas eh, je eh, nutná věc. Pokud by k tomu ale nedošlo, nebude to znamenat, že nebude existovat žádná legislativa v EU v této oblasti. Některé členské státy pravděpodobně půjdou napřed a budou mít svoji vlastní legislativu v této oblasti. A to s výsledkem, že eh, poté bude existovat určitá roztříštěnost v EU. To určitě nebude v nejlepším zájmu společného trhu a také eh, by to vedlo eh, k nepředvídatelnosti pro výzkumníky a firmy. Jak víte, Nagojský protokol byl balíček. Evropští uživatelé čelí problémům, s tím, aby eh, měli přístup eh, ke genetickým zdrojům, především z rozvojových zemí. Aby tyto země poskytovali přístup k energetickým zdrojům za příhodných podmínek, musíme být součástí Nagojského protokolu. To znamená, že musíme zajistit dodržování pravidel Nagojského protokolu v EU tak, aby země, které poskytují zdroje, dostaly část výnosu. Návrh, jak ho máme dnes před sebou, se snaží vytvořit právní rámec pro Nagojský protokol v EU. Pokud eh, něco takového neschválíme, potom třetí země nás mohou vnímat jako nekooperativní jurisdikce anebo jako eh, nebezpečné eh, země a tak nebudou poskytovat našim výzkumníkům přístup ke genetickým zdrojům. To by určitě šlo proti našim vlastním zájmům. Pokud bychom neratifikovali protokol včas, mělo by to negativní eh, vliv na naše mezinárodní zájmy a na naši image eh, v očích eh, mezinárodních partnerů. Poškodilo by to náš vliv na nadcházející konferenci stran úmluvy, stejně tak jako v dalších fórech zabývajících se ekologickými otázkami. Vážení poslanci, před eh, trialogy eh, často bývají různé názory mezi institucemi. To není nic eh, neobvyklého. Proto triology existují. Je potřeba, abychom vyřešili problémy, které existují. Jsem přesvědčen o tom, že se nám podaří v trialozích dosáhnout přijatelných kompromisů a dosáhnout výsledku, který bude dobrý pro Evropskou unii, pro výzkumníky, pro podniky, stejně tak jako pro biodiverzitu. Vzpomínám si, že celá řada z vás byla nadšená, nadšeně, mi, nadšeně jste mi pomíhali při vyjednávání o Nagojském protokolu, eh, protože jste chtěli pomoci biodiverzitě. Eh, všechny instituce EU, občanská společnost, stejně tak jako zástupci podniků, eh, spolupracovali na společném cíli. Evropská unie sehrála důležitou roli při vyjednávání v Nagoje v roce 2010. Nyní je třeba vzpomenout si opět na tyto dny a spojit naše cíly, naše síly. Protože dohoda je určitě v zájmu nás všech, celé Evropské unie a také samozřejmě v zájmu evropského průmyslu. Musíme také splnit naše mezinárodní závazky. Děkuji. Děkuji, pane komisaři, a jménem výboru pro rozvoj má eh, slovo paní Gres na jednu minutu, prosím. Ano, děkuji. Dobrý večer všem. Možná si vzpomenete, že před několika měsíci jsme hlasovali pro usnesení eh, proti biopiráctví. Řekli jsme tehdy ne koncentrace genetických zdrojů v rukou hrstky velkých nadnárodních společností v průmyslově vyspělých zemích. Věděli jsme, že to bude mít negativní eh, důsledky a řekli jsme tak eh, ne eh, obchodování a především nezákonnému získávání genetických zdrojů. Nagojský protokol je dnes jediným nástrojem, který máme v boji proti biopiráctví. Snažíme se eh, takto ochránit práva domorodých obyvatel a populací, ochránit tak naši eh, potravinovou bezpečnost, ochránit tak životní prostředí, tím, že budeme bojovat proti bioperáctví. Děkuji eh, komisi, děkuji naší zpravodajce za vynikající práci a vyzývám všechny, aby hlasovali ve prospěch tohoto textu. Děkuji. Nyní pan eh, Bové. Pan Bové měl vystoupit jménem výboru pro zemědělství. Chtěli jsme si vyslechnout jeho názor, bohužel tady doposavat není, doufejme, že tedy dorazí později. Během diskuze dáme tedy eh, nejprve slovo na jednu minutu paní Levin, která vystoupí jménem výboru pro rybolov. Uh, Děkuji. pane předsedající Chci poděkovat Sandri, Belier a také kolegovi Hanštinovi. Jehož stanovisko bylo jednomyslně schváleno v našem výboru pro rybolov, což není běžná věc. Také vedoucí výbor schválil eh, tuto zprávu a vůbec tato jednomyslnost není velice obvyklá. Pan Hutchinson hovoří o několika důležitých záležitost. Je třeba tady především hovořit o přístupu ze strany domorodých a eh, eh, národů. A potom za druhé aby také působnost protokolu se mohla rozšířit také na mezinárodní vody mimo rámec 200 námořních mil. To je mimořádně důležité, protože dvě třetiny eh, světových moří je vlastně mimo rámec národní judikatury, jurisdikce. Děkuji. Děkuji. Nyní uh poslanci za jednotlivé strany. Na dvě minuty za EPP má slovo paní Gutierrez Cortines. Kristýno, máte slovo. Děkuji, děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat všem, kteří před mnou vystoupili. Děkuji především Sandrine Bellier a eh, chci všechny požádat o flexibilitu, aby byl tento dokument nakonec eh, schválen. Je to dokument, který eh, je součástí mezinárodních eh, smluv a dokumentů a naším cílem je, abychom dosáhli podpory. Naše frakce ho podporuje, protože v Evropě Evropě jsme saturováni z hlediska legislativy v této oblasti až to do takové míry, že podnikly, podniky jsou často omezovány nesmírným množstvím různých restrikcí. Jedná se o mezinárodní dokument, o kterém tady diskutujeme a proto je potřeba, aby byl i mezinárodně přijímán. A já bych byla velice ráda, kdyby i komise vystoupila silně pro tento dokument, stejně jako EPP. Je to spravedlivý dokument, stejně jako na protokol, je to spravedlivý spravedlivý přístup, protože tak eh, bráníme jakémukoliv využívání, zneužívání, jsme spravedliví vůči původním eh, komunitám, obyvatelům, ale musíme mít také na, na, eh, na paměti to, že je potřeba pravidla a práva aplikovat správným způsobem tuto chvíli nám ještě chybí určité nástroje ve vědecké e, oblasti. Jsou země, které mají katalogy produktů, které geneticky e, jsou e, původem z určité oblasti a já si myslím, že komise by tady měla být dostatečně silná a vypracovat výzkumnou politiku, která nabídne dostatečnou podporu původním komunitám, ale také podnikům. Já chci říci, že naše skupina podpoří tento dokument, eh, pokud tam bude retroaktivita na základě římského eh, práva, protože jinak bychom museli hlasovat eh, proti a vina by padla na ostatní frakce, které nám podporu znemožnili. Děkuji. Děkuji za socialisty. Má slovo pan Poc. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Když jsme pracovali na tomto tématu, říkali jsme, že nejde o biodiverzitu, ale o implementaci Nagojského protokolu a umluvy o biologické rozmanitosti. Nyní vidím, že zde jde také o důvěru v EU. A pokud nebude mandát na zahájení trialogu, potom Nagojský protokol nebude do konce funkčního období ratifikován. Evropská unie nebude schopna eh, v říjnu 2014 vyjednávat eh, u stolu. Nebýt u tohoto vyjednávacího stolu eh, bude znamenat, že to bude mít velice negativní dopady na Evropskou unii. Přístup ke genetickým zdrojům bude ukončen, pokračování Nagojského protokolu bude diskutováno bez nás jeho aplikace bude diskutována bez nás. A tím Evropská unie ztratí důvěryhodnost, kterou si získala za poslední desetiletí. Já vítám výsledek hlasování ve výboru Envy, nicméně vyzývám všechny kolegy, aby podpořili eh, tuto zprávu, aby, pos, aby poskytli eh, mandát. Když některé vaše požadavky eh, nebudou uspokojeny zítra při hlasování, budeme se snažit vyjednat nejlepší výsledek s radou dohodou a jenom poté budeme moci být součástí eh, vyjednávání eh, v říjnu 2014. Nyní za Alde na dvě minuty pan Gerbrandy. Thank you, chairman. Děkuji, pane předsedo. Po 18 letech vyjednávání v říjnu 2010 eh, se objevil bílý kouř. Eh, konečně se poda, podařilo dosáhnout schody o Nagajském protokolu. Já jsem měl tu čest eh, být svědkem té události a na jedné straně se, řešil otá- se řešila otázka přístupu ke genetickým zdrojům, na druhé straně otázka sdílení Eh, používání těchto zdrojů a nakonec se to podařilo skloubit a my, komise, členské státy i poslance Evropského parlamentu jsme tleskali, byl to úspěch, bylo to vítězství pro biodiverzitu do budoucna. Ratifikace byla poslední drobnou překážkou, kterou bylo potřeba překonat, ale zdá se, že to nakonec je trochu obtížnější, než se předpokládalo, protože v posledních dnech řada společností, které jsou aktivní při používání genetických zdrojů, má potíže a nevíme, zda jejich problémem je právní nejistota a nebo zda e, začali trochu spochybňovat e, otázku rozdělování přínosů. Já sám v tom ještě nemám jasno, ale je třeba říci několik věcí. Jednak, že cílem tohoto návrhu jsou uživatelé, kteří provádějí výzkum a vývoj genetických zdrojů a s jejich pomocí jsou, to znamená, že obchodníci a zemědělci sem přímo nespadají, nejsou přímo e, dotčeni. Výjimky pro šlechtitele a další záruky prostřednictvím smluv Eh, příslušných organizací eh, jsou nadále zajištěny. Čím se dostávám, pane předsedo, k zásadní věci, která je pro některé frakce jakousi nepřekročitelnou hranicí, a to je nové využívání. Bylo mi řečeno, že pokud nezahrneme nové využívání eh, do tohoto dokumentu, tak to bude bezubý mm, tygr protože 90 veškerých genetických zdrojů již je eh, zajištěno ve sbírkách, takže bez nového používání hovoříme o zbývajících 10 Jaký smysl eh, by to nakonec tedy celé mělo? Ptám se tedy komise, a to je úplně na závěr, pane předsedo, eh, zda je pravda, že bez nového využívání vytváříme skutečně bezubého tygra nebo si opravdu myslíte, že to je kroku předu k lepšímu přístupu a k lepšímu rozdělování přínosů, což by mělo značně na pomoci biodiverzitě? Děkuji, pane kolego. Máme tady další zapsané řečníky, kteří vystoupí svým vlastním jménem. Nejprve to bude pan Dorfman, prosím. Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Evropská unie celosvětově vede v pěstování a také prodeji a exportu mladých rostlinek, násady a také sadby. A to nedělají jenom velké podniky, o kterých se stále hovoří. Dělají to také malé a střední podniky po celé EU. A já se domnívám, že tyto podniky budou rády, když budou mít jasnou úpravu, jakým způsobem budou mít přístup ke genetickým zdrojům. To vytváří právní jistotu a usnadňuje to také v pěstování nutný přístup k novým novým zdrojům, bez z nichž pěstování a šlechtění není možné. Ale nesmíme zavést taková pravidla, která by šlechtění a pěstování v Evropě zatížila a vedla k tomu, že Evropa se zastaví ve svém vývoji. Pět bodů musíme mít při ratifikaci protokolu a také u zprávy mít na paměti nesmíme upravovat nic, což je nad rámec Nagojského protokolu. Za druhé, nesmíme akceptovat retroaktivitu protokolu. Za třetí, nepotřebujeme žádné zvláštní fondy, finanční fondy, kde nevíme, odkud peníze pochází, anebo odkud vím, že pochází z podniku. Za čtvrté, nesmí existovat úprava, která spochybní pěstování. A za páté, nesmí tady e, existovat žádný řetězec, který by překročil ten první článek, což je pěstitel. Já se domnívám, jestliže zpracujeme a implementujeme těchto pět bodů, pak budeme, získáme velkou výhodu pro malé a střední podniky v Evropě. A nyní paní Krista Klas. Děkuji, pane předsedo, kolegyně, kolegové mezinárodní dohoda o Nagojském protokolu musí být eh, směrem pro nás v EU. My nyní musíme dbát na to, aby tato dobrá mezinárodní základna se nekomplikovala a nebyla zatížena dalšími byrokratickými postupy. Tady se to týká také konkurenceschopnosti Evropy vůči třetím státům, proto je zásadní, aby požadavky EU na bioschodu eh, sehrávaly důležitou roli. A také v budoucnosti bude existovat nutnost podporovat zemědělský výzkum. Jenom tímto způsobem můžeme také zvládnout budoucí obtížnou situaci v potravinách, tak aby genetické zdroje byly ve prospěch všech. Tak také eh, ochrana druhů se již projednávala v Evropském parlamentu a byla také schválena v souvislosti s patentem. Také prohlášení z května 2012 k patentování biologických postupů se k tomu vyjádřilo. Tento základní princip musí existovat i v budoucnosti, protože to je jistota pro uživatele a stará se o to, aby došlo ke spravedlivému rozdělení genetických zdrojů. Rolníci musí také mít možnost přístupu ke genetickým zdrojům, protože vlastně se nyní celý řetězec posunul a oni byli vyloučeni. Já doufám, že Nagojský protokol bude využíván prakticky v EU a já žádám, aby komisař dostal mandát k jednání, aby se nerozhodovalo bez nás. Děkuji. Dostáváme se k nezaptaným řečníkům. Máme tady jediného řečníka, takže jednu minutu má slovo pan Paška. Děkuji za slovo, vážený pan předsedající. Děkuji vám za slovo, pane komisáři. Tento předložený návrh na řízení má být transpozicí dohody do práva EU. Nagojský protokol, který debatujeme, je důležitým nástrojem v boji proti biopiráctví a obnovu spravedlnosti při využívání genetických zdrojů. Zisky z používání genetických zdrojů, které pocházejí především z rozvojových zemí, končí obvykle v kapsách uživatelů. Měli bychom tedy i my tímto nařízením zajistit spravedlivé rozdělování. Návrh komise ovšem neklade potřebný důraz na vyvážené a společné využívání výnosů z genetických zdrojů, proto je potřeba ehm, podpořit eh, doplňující návrhy mm, z výboru a musíme trvat na tom, aby se u patentů vždy uváděl původ genetických zdrojů a vž- aby se prokázalo, že genetické zdroje byly pro patentovány získány zákonně. Rovněž bychom měli respektovat a usnadnit respektování práv místních eh, komunit, jejichž poznatky jsou důležité pro registraci a patentování objevů v oblasti genetických zdrojů. Jenom přesnější formulování eh, pan předseda přerušuje řečníka. Děkuji. Poprosím pana komisaře Potočníka, aby mohl reagovat. Thank you. I will not belong. Uh, Děkuji. A budu stručný. Byly zde některé jasné otázky. Pan Gerbrandy se ptal. Nemyslím si, že by to byl eh, bezubý tygr. návrh eh, aplikovat eh, eh, tuto věc také na existující zdroje je něco, s čím komise neúplně souhlasí. To už jsme řekli několikrát. Nicméně ta zpráva může být dobrý základ pro další vyjednávání mezi evropskými institucemi. Myslím si, že postoje, které existují, jsou tak blízké, že stojí za to pokusit se získat mandát, tak abychom, jak řekl pan Poc, mohl sedět kolem stolu, protože pokud bychom neseděli u stolu při vyjednávání, mělo by to těžko předvídatelné dopady. A uzavřu něčím, co už bylo zmíněno minulý rok. Eh, minulý rok Evropský parlament eh, vyzval komisi, aby eh, učinila odpovídající kroky, aby Evropská unie mohla ratifikovat protokol co nejdříve. Dnes vás žádám, aby zítřejší hlasování mělo pozitivní výsledek. Eh, to bude mít, eh, to bude nutný krok pro to, aby Evropská unie a Evropská komise mohly dělat přesně to, eh, co jste žádali minulý rok. Na závěr diskuze vystoupí paní Belie, má dvě minuty, aby diskuze uzavřela. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Já ani dvě minuty nepotřebuji, protože tady proběhla velice zajímavá diskuze. Chci ještě jednou všem stínovým zpravodajům poděkovat a jenom bych zdůraznila následující věc. Pokud eh, jak si vyprázdníme obsahově eh, tuto zprávu, tak eh, si myslím, že ztratíme možnost konstruktivně vyjednávat s radou. Naším cílem je dosáhnout co nejrychlejší ratifikace Nagojského protokolu, ale kromě toho máme obrovskou odpovědnost jménem evropských občanů, které zde zastupujeme a zastupujeme také evropské zájmy, nikoli v zájmy jednotlivých skupin podniků. Máme odpovědnost vůči evropským občanům, které zastupujeme a proto je naší odpovědností dosáhnout se radou a komisí společného postoje eh, a to takovým způsobem, abychom dostali očekávání evropských občanů. Měli bychom maximalizovat přínos pro evropské občany ve všech oblastech, eh, pro všechny sektory. Protože pokud ta zpráva bude bezobsažná, tak nebudeme dostatečně eh, slyšet a nebudeme dostatečně připraveni na další kroky. Na to bych chtěla upozornit před zítřejším hlasováním. Postoj výboru pro životní prostředí byl založen na kompromisu, na dlouhých jednáních a já chci eh, tento kompromis eh, obhájit. V případě nového využívání, to chci ještě vysvětlit, nehovoříme o nov, o retroaktivitě. Jedná se o milnou informaci a o chybnou interpretaci. Také jsem byla v Nagoje, víme, jaký mandát měla Rada komise při vyjednávání s Africkou unii a dalšími zeměmi ten mandát byl neakceptovat retroaktivitu a stěží dojde k novému zavedení této koncepce. Pokud bychom o něco takového začali usilovat, nedostali bychom se nikam. Jde nám o to rozhodnout o tom, kdy nařízení a nagojský protokol začnou platit, začnou být prováděni. V takovém okamžiku budou platit jednotná pravidla pro všechny hráče v Evropské unii. To znamená, že vznikne právní jistota a vyhneme se narušení hospodářské soutěže v Evropské unii. A je tady jeden um, dobrý příklad. Představte si, že zítra Evropská unie rozhodne, že dojde k navýšení rychlosti na dálnicích ze 110 km třeba na 160 km v hodině. A tak samozřejmě, a jakýkoliv Evropan, který si koupil auto dříve, Eh, před vstupem této změny v platnost může jezdit maximálně 110 a ti, kteří si koupí auto až po eh, vstupu tohoto nařízení v platnost, tak budou moci jezdit 160. Já doufám, že tento jednoduchý příklad tu situaci dobře objasnil. To znamená, že v případě nového využívání nehovoříme o, o eh, Nagojského protokolu na dřívější využívání, pouze hovoříme o těch případech, kdy vstoupí v platnost a budou platit jednotná pravidla pro úplně všechny v Evropě. Děkuji, říká pan předseda, končím diskuzi a hlasování proběhne zítra v poledne. Dostáváme se k dalšímu bodu na proklání jednání, což je otázka k ústnímu zodpovězení ohledně strategie vnitřní bezpečnosti EU. Máme